Jo. Tak pane Maňko, pan Maňka, náš spolu zpravodaj, právě přichází, je na cestě někde. Navrhuji tedy, abychom zahájili schůzi, protože máme 60 minut, takže musíme být struční v našich příspěvcích. Takže pokud nemáte nic proti tomu, zahajuji tedy schůzi. Chtěl bych omluvit Roberta Gualtieriho, který má jiné úkoly a který tak jak si epizodicky bude přicházet během schůze. Rád bych se ujistit, že nemáte žádné připomínky nebo námitky k programu, že ho můžeme považovat za schválený, nemám žádná sdělení konkrétní a tím pádem dávám slovo na pět minut každému zpravu, se spoluspravodajů. Začne pan Maňka. Thank you, Mr. President. That, uh... Děkuji, pane předsedo. Je paradoxem, že zrovna v době, kdy jsem zpravodajem, nemám tlumočení ze své mateřštiny. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům, kteří se účastnili našich schůzí. Pomohli nám vytvořit atmosféru, ve které měli všichni pocit, že každý názor je důležitý. A my, zpravodajové, společně s našimi poradci jsme proskoumali každý názor a hledali jsme způsoby, jak, nalí, jak najít možný konsenzus. Některé frakce chtěly hlasovat proti zprávě jako takové a i tyto frakce prostřednictvím svých zástupců s námi pracovaly na společném řešení, což je velice dobře. Zítra bude pokračovat další schůze stínových zpravodajů a myslím si, že jsme na velmi dobré cestě k, ke kvalitnímu řešení. A dám slovo kolegovi, aby pokračoval. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení kolegové. Já bych chtěl poděkovat svému spoluspravodaji, panu Maňkovi, za dobrou spolupráci a za plodnou práci v uplynulých týdnech. Práci na přípravě kompromisů, které už nyní se stínovými zpravodaji probíráme. Jak si možná vzpomínáte, návrh zprávy, který jsme předložili, je pragmatický a zohledňuje jednak různé názory na toto téma a na druhé straně zohledňuje současnou politickou situaci a priority v Evropské unii. Z tohoto důvodu se návrh spoluzpravodajů na ESM eh, e eh, opírá o dvojí přístup. Je to hmatatelný pokrok v krátkodobém horizontu a vyjasnění priority parlamentu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Získali jsme 237 pozměňovacích návrhů k našemu původnímu textu. Ty se týkaly celé řady politických témat, v různé míře kontroverzních, ale velká většina návrhů se soustředila na čtyři hlavní aspekty, které budou podle mého názoru dobrým základem pro eh, kompromisy mezi politickými frakcemi už proběhla první konstruktivní výměna eh, návrhů na první schůzi stínových zpravodajů, druhá je naplánována na zítřek. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, chtěl bych eh, zdůraznit následující eh, skupiny nebo okruhy. První z nich se týká potřeby dosáhnout v krátkodobém horizontu konkrétních a ambiciózních akcí a posílit demokratickou legitimitu eh, fondu vůči tomuto parlamentu. Některé návrhy navrhují, že eh, parlament by měl mít přítomnost eh, v nově zreformovaném ESM, že by měl mít jmenovací práva a i rozpočtovou kontrolu v rámci procedury absolutoria. My spoluzpravodajové jsme pro eh, posílení role Evropského parlamentu, ale zároveň je potřeba zachovat eh, mezivládní povahu tohoto orgánu zatím. Vynasnažíme se o to, aby vznikl co nejširší kompromis. Využijeme také prozatímní memorandum o spolupráci jako nástroj k posílení role Evropského parlamentu. Velké podpoře se těší i vize budoucího začlenění zreformovaného ESM do evropského rámce. což je samozřejmě politické stanovisko tohoto parlamentu, které už je potvrzené a jsem rád, že tento návrh se těší podpoře i nadále. Potom je to druhý okruh pozměňovacích návrhů, které se zabývají jménem té budoucí instituce. My jsme předložili návrh, který, jak se zdá, nemá žádnou politickou podporu, ale Panuje shoda na myšlence, že jméno instituce by nemělo být Evropský měnový fond, protože to by znamenalo překryv s měnovými pravomocemi Evropské centrální banky. Takže uvidíme, jaký bude konečný výsledek eh, u stínových zpravodajů a nej, nejspíše necháme tuto otázku otevřenou. Třetí, otáz, třetí okruh pozměňovacích návrhů se týká ekonomického řízení eurozóny. Zejména jde o rovnováhu mezi odpovědností a suverenitou. Jak si patrně vzpomínáte, smlouva o ESM už naznačovala napojení na evropský mechanismus ekonomického dohledu, zejména potom naplňování pravidel paktu stability a růstu. Vzhledem k tomu, že parlament už schválil různá usnesení, myslím si, že bychom se měli držet stávajícího právního rámce a pracovat na jeho základě. A poslední skupina pozměňovacích návrhů se týká role národních parlamentů. A také role Evropského parlamentu. Musíme tedy zohlednit tento dvojí přístup. Zabýváme se tu mezivládním orgánem a role národních parlamentů by měla být určitě udržena a posílena. A pokud to vezmeme v dlouhodobějším horizontu eh, a představíme si integraci do evropského právního rámce, tak bychom se měli zamýšlet i nad posílením role Evropského parlamentu. Ale i v krátkodobém horizontu tu je co zlepšovat, pokud jde o roli Evropského parlamentu. Tolik tedy k pozměňovacím návrhům, které nám dorazily a budeme se snažit o kompromis. A doufám, že ten bude možný co nejdříve. Děkuji vám. Merci, merci. Děkuji, pánové spoluspravodajové, za vaše informace a upřesnění, která je to slibné a povzbuzující, co se týká možnosti, že dosáhneme kompromisu a že dojde ke schválení na plenárce. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Takže nyní dám slovo stínovým zpravodajům za jednotlivé frakce a za, za výbor budget a za z frakci EPP to bude Sigfrid Murešan. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád na začátek poděkoval oběma s kolegům, spolu s pravodajům, panu Maňkovi a panu Silvovi Pereirovi za tento návrh zprávy což je, jak mohu říci, velmi dobrý základ k další diskusi. Samozřejmě je tam potřeba něco zlepšit, něco doplnit ale myslím si, že stí, stí, na schůzi stínových zpravodajů eh, probíhaly, tyto probíhaly skutečně konstruktivně a plodně. My jakožto parlament musíme vyslat jasný vzkaz a z tohoto důvodu bych byl rád, kdybychom na konci měli skutečně stručnou, konkrétní a krátkou tu zprávu. Já jsem tedy bych rád omezil počet pozměňovacích návrhů na minimum, abychom nenarušovali tady tento stručný a přesný ráz té zprávy. Proto jsem předložil pozměňovací návrhy k těm tématům, která si myslím, že tam chybějí nebo že je potřeba posílit. A samozřejmě, jak zpravodajové se zmínili, nutnost dodržování společných pravidel a legislativy a zdůraznil bych význam evropských daňových pravidel. Je důležité vytvořit takový ten polštář, abychom nebyli ve zranitelné pozici Musíme mít stále na paměti eh, ty deficity a přebytky, to je něco, co se musí jaksi dívat, eh, na co se potřeba dívat se, jak ve špatných, tak v dobrých ekonomických obdobích. Myslím si, že bychom měli povzbudit členské státy ke strukturálním reformám, které představují posílení ekonomiky, lepší eh, nebo optimalizaci nákladů tak aby se lépe řešily období krize. Myslím si, že na evropské úrovni nemůžeme nahrazovat odpovědnost národních států. Co my zde děláme, je velice důležité, ale samozřejmě jsou určité fiskální rezervy, fiskální polštáře na daňové úrovni a toto je potřeba udělat správně. Takže eh, evropská pravidla by měla zaručovat to, že jednotlivé státy jdou správným směrem. Toto by, mělo být, toto by měl být fond pro naléhavé situace, to je potřeba, aby se vyjasnilo. A já se také domnívám, že by tam mělo být zapracováno, že by to mělo být zapracováno do evropských smluv. Smluv já jsem také předložil pozměňovací návrh, aby státy, které zatím nemají mechanismus pro možnost účasti na euro eh, skupině, zejména po Brexitu. To je eh, eh, Spojené království je vlastně jediným zemí, která má opta. Takže bychom měli využít všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom usnadnili tuto konvergenci. A na závěr bych rád pouze řekl, že tady tento nástroj ustavujeme proto, aby se posílila naše měna protože vidíme, že naše měna je slabší a že není ucelená. Mělo by to také řešit ty stávající nedokonalosti eura a proto bychom to měli udělat skutečně správně, protože teď jsme si vědomi toho, co neuspělo nebo co nebylo správně dořešeno v minulých 20 letech a nemělo by to být jen politické rozhodnutí, ale uh, Myslím si, že s těmi pozměňovacími návrhy, které byly předloženy, věřím pevně tomu, že se nám podaří dosáhnout dobrého vyváženého textu. Děkuji, pane Murešane, a nyní dávám slovo panu Fanu Kandelárovi. Goedemorgen collega's. Ik um, denk dat ik ook de rapporteurs wil bedanken voor het uh, ontwerprapport. En Děkuji. Mijn collega Murisan zal ik een aantal... Panu spoluzpravodaji za eh, návrh zprávy. Celkem za to to vidím podobně jako kolega Murešan. Myslím si, že eh, je na blízku dobrý kompromis, eh, ale musíme eh, se pokusit ho stihnout včas. Domnívám se, že je potřeba ještě zmínit některé body, a to už v této fázi vyjednávání. Jsou to jednak podmínky, není, žádnou tajemství, není žádným tajemstvím, že naše frakce to vidí podobně jako kolega Murešan, pokud jde o eh, to, že je tu situace krize. Je potřeba, aby členské státy plnily své úkoly a eh, potom mohou mít přístup k tomuto fondu. Je tedy potřeba uh, poněkud jasněji stanovit podmínky v tomto textu. Zejména tím myslím podmínky ex ante, tedy zdravá ekonomická politika, uh, která dodržuje ekonomická evropská pravidla. Uh, za druhé jsou to podmínky ex post, k nímž patří strukturální reformy, které jsou začleněné do krizových programů. To je první bod. Potom o druhém bodu mluvil pan Silva Pereira, to je demokratická legitimita a tady si myslím, že jsou ještě důležité body. Je to kontrola národních parlamentů. Eh, já se omlouvám, že to opakuju, ale mám radost, že jsou v textu zmíněny národní parlamenty, ale pro nás je i důležité, abychom vyslali signál, že fiskální možnosti demokratické kontroly národních parlamentů zůstávají a že nebudou nijak omezeny. A to i proto, že členské státy také budou přispívat svým dílem do Evropského měnového fondu a proto musíme národním parlamentům dát právo získávat informace o tom, co vlastně Evropský měnový fond bude dělat musí eh, mít možnost eh, vést s tím fondem dialog. A potom je, toto je tedy eh, to byl tedy druhý bod, demokratická legitimita národních parlamentů. Potom třetí bod, jméno. O tom už se také hovořilo. Já si myslím, že můžeme podpořit liberální kolegy v tom, že bychom měli zůstat u ESM, Evropského stabilizačního mechanismu, a nepřidržet se návrhu komise na Evropský měnový fond, anebo vašeho návrhu na Evropský fond stability. Jde tady zejména o tom, že um, měnové aspekty nejsou tak přítomny, uh, což by znamenalo roli Evropské centrální banky a tak dále. Dáváme tedy přednost návrhu ESM. A potom poslední bod, ten se týká jiných diskuzí, které možná nejsou v té zprávě zmíněny, je jich několik, ale už to bylo zmíněno. Myslím si, že bychom se měli co nejvíce držet původního textu. Jsou tu určité pozměňovací návrhy a potom ještě některé další body, ale Evropský parlament by měl jasně vymezit své stanovisko a bylo by možné některé body diskuze škrtnout. Je tu fiskální kapacita, diskuze ministrů financí v eurozóně, samostatný rozpočet eurozóny. To je všechno zajímavé, ale myslím si, že nás to zavádí příliš daleko a my nechceme příliš napínat náš časový harmonogram. Děkuji a nyní dávám slovo Berno, Bernovi Kolmelovi, ale nevidím ho tady. Takže dávám slovo jeho kolegovi za, za frakci EKR, Ralfovi Beketovi. Thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajům. Komise tedy navrhuje, abychom zakomponovali ESM do právního rámce Evropské unie a abychom změnili ten název na Evropský měnový fond. EMF by zahrnovalo už ty stávající funkce stabilizačního mechanismu, ale e, byla by tam nová zpráva řízení více centralizované. My s tímto návrhem nesouhlasíme. Z toho důvodu jsme také předložili návrhy e, na zamítnutí. Ovšem zároveň chceme být také konstruktivní, takže jsme předložili ještě celou řadu dalších pozměňovacích návrhů, abychom ukázali, Eh, jak podle nás by bylo možné ESM dále vylepšit. Za prvé, chceme tam ponechat stávající zprávu a řízení. ESM je financováno členskými státy, členské státy to platí, takže mezivládní zpráva by měla zůstat zachována. To dává největší smysl. Za druhé, ESM by nemělo být jenom nějakým záchranným výkupním fondem, ale mělo by přispívat ke zlepšení stability celé eurozóny. To je to, co dnes Evropa potřebuje. A to můžeme zajistit tak, že ESM bude odpovědné za striktní řádnou implementaci paktu růstu a stability. Dále, lepší monitorování členských států a za, mm, měření se na dodržování pravidel Eh, stability rozpočtu. Závěrem chci říct, že jsme připraveni dále spolupracovat a text vylepšit a eh, opravdu klademe důraz na pakt růstu a stability a také na strukturální reformy a zachování eh, těch pravomocí národních parlamentů. To jsou pro nás zásadní věci. Těšíme se na další spolupráci se spravodají a stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo za stín, stínovému zpravodaji za skupinu Alde. Wolfa Klince zde nevidím, takže jakožto za stínového zpravodaje tedy bych chtěl zdůraznit, že tento mechanismus patří k nezbytným nástrojům k tomu, aby se čelilo krizovým situacím, ale nebyl vlastně eh, zaveden, když byla tedy zavedena jednotná měna, takže podmínkou, nebo ta podmíněnost by měla být spíše ex post než ex ante, to je vlastně, když se tedy objeví nějaký problém, nějaká mm, dramatická situace, nějaký stát je v potížích, tak potom tedy se vlastně spustí ten postup provádění strukturálních reform, který by tedy mě mohl být doprovázen mm, tady tímto podmíněným eh, použitím a také by se mělo vlastně pomoci při přibližování se legislativ v daňové a sociální oblasti. Co se týká role národních parlamentů, tak bychom rádi zdůraznili, že pokud že mechanismus eh, pro, evropský mechanismus pro finanční stabilitu, tak tady to není evropský parlament eh, anebo evropský rozpočet, který má ty prostředky k dispozici, jsou to národní rozpočty, takže v důsledku toho je potřeba propojit, vel, mít velmi jasné pojítko mezi národními parlamenty a šízení tohoto evropského mechanismu pro stabilitu. Co se týká jména nebo názvu, tak se domníváme, že je rozumné ponechat Evropský mechanismus pro finanční stabilitu. To jméno zná, znají finanční trhy a zdá se nám, že je, není nutné narušovat trhy nebo riskovat určité narušování trhu tím, že bychom změnili název. Co se týká ministrů financí, tak se mi zdá důležité, aby se oddělili dobře funkce vedou, těch, kteří vedou tedy euro skupinu a díváme se pozitivně na to, aby, byl, aby to byl zároveň místo předseda komise, ale aby nebyl předsedou toho evropského mechanismu pro finanční stabilitu. To jsou dvě oddělené funkce, které by měly opravdu být jasně odděleny. A tímto dávám slovo zástupci frakce zelených Svenovi Gigoldovi. Bonjour, président. Bonjour. Dobrý den, pane předsedo. Já jenom velice stručně. Eh, my už jsme měli velmi plodnou výměnu názorů se stínovými zpravodaji a já bych jenom chtěl zdůraznit, jaké jsou naše hlavní priority. Já jsem od pana zpravodaje slyšel, že tady je společná linie, společné směřování eh, k této věci. My se domníváme, že v této fázi vyjednávání by se parlament eh, měl zaměřit na demokratickou a právní infrastrukturu a na nastavení ESM. To je mnohem více užitečné, než opakovat tu debatu, eh, zda solidarita nebo pevnost, eh, což samozřejmě u takovéhoto fondu jde ruku v ruce, ale Eh, v minulosti jsme v této oblasti se na mnoha věcech neschodli a tady by se to mohlo opakovat, ale nemělo by to narušit schopnost parlamentu zaujmout eh, pozici, pokud jde o evropský rozměr v tom rozhodovacím procesu. Hmm. Samozřejmě ESM je financováno z rozpočtu členských států a pokud tedy eh, jde o klíčová rozhodnutí, měla by zůstat v gesci národních vlád a snad také národních parlamentů. Toto by nám ovšem nemělo bránit v tom, abychom požadovali jasná práva i pro evropských parlament a měli možnost se vyjadřovat k tomu, co se tam děje. Proto jsme tedy navrhli, abychom měli silnější práva, pokud jde o vybírání výkonného ředitele, abychom měli eh, dohled nad tím zúženým seznamem a jsem potěšen, že EPP předložilo podobné pozměňovací návrhy v podobném duchu. Zároveň bychom také byli rádi, aby parlament tady dostal úplný proces udělování absolutoria a aby eh, se mohl eh, na tom podílet v tom smyslu, že se vytvoří jakési propojení mezi evropským rozpočtem a ESM a tím také my převezmeme ty rozpočtové kontrolní funkce, ale doufám, že to snad bude možné, aniž by došlo ke změně té v zásadě mezivládní povahy. Zároveň bychom také my jako evropští poslanci měli dostat právo přímo klást písemné otázky, jak je to v případě Evropské centrální banky nebo v případě finančních eh, dozorových orgánů. Myslíme si tedy, že je důležité tu rozhodovací strukturu změnit takovým způsobem, aby pokud jde o tu pojistku pro eh, eh, fond bankovních usnesení, tak aby to vylepšení těch kreditních linií, těch úvěrových linií se mohlo dělat v rámci postupu ex ante, což znamená, že pokud nastane nějaká krizová situace, tak to rozhodnutí neselhá jenom proto, že tam je nastaven příliš vysoký práh, eh, jak je to uvedeno ve statutu ESM. Takže ta pojistka bude důvěryhodná jenom proto, pokud ty prostředky budou k dispozici v případě krizových situací, jinak to nebude důvěryhodná pojistka. A nebude možné, aby efektivně přispívala ke stabilizaci bank a k dokončení bankovní unie. Poslední věc. Rovněž se domníváme, že parlament v rámci procesu udělování absolutéria by měl mít úplný přístup k auditům což by eh, mělo zahrnovat více než jenom posouzení auditní zprávy, ale mělo bychom mít srovnatelnou úroveň auditních práv jako v případě dalších složek evropského rozpočtu. To by bylo také s cílem Eh, naplnit článek 310 smlouvy o fungování Evropské unie, která předpokládá jednotu evropského rozpočtu spíše než fragmentaci tohoto rozpočtu. Takže já si myslím, že toto jsou ta velká témata, to jsou ty problematické otázky. Normálně by parlament měl být schopen se dohodnout na tom, že i když ta praktická implementace a ty jednotlivé politiky budou nadále utvářet ty různé rozdíly v naší dematy. Já tady doufám, že v rámci e, kompromisu se dohodneme na tom, že musíme posílit práva Evropského parlamentu v tomto směru. Děkuji, děkuji za dobrou spolupráci mezi zpravodaji a stínovými zpravodaji. Děkuji, pane Gigolde, za skupinu GUE, NKL. Nevidím stínové zpravodaje ani za frakci EFDD, ani za frakci ENF. Takže, pane Maňko, bylo mi řečeno, že nyní je zde tlumočení do slovenštiny. Vy jste sice hovořil jasně, ale stručně. Chcete tedy možná trošičku rozvinout, rozšířit ty myšlenky, nebo to, co jste řekl na úvod? Děkuji, pan předseda. Chci se poděkovat Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům za názory. Atmosféra našich jednání je taková, že mám pocit, že skutečně na, nás všechny zajímá to, co řekne někdo druhý a že chceme řešit problémy společně. Rád bych řekl pár poznámek k tomu, co zde dnes zaznělo. Dnes už většina členských států podporuje posílení kompetencí Evropského mechanismu pro stabilitu a tyto státy určitě budou také prosazovat, aby Evropský měnový fond, a nebo jakýkoliv název dáme tomuto orgánu, získal aktivnější úlohu při vyjednávání návrhu a implementaci všech stabilizačních programů. Je dobré, že už dnes Evropský stabilizační fond je pravidelný emitent na finančních trzích, má zkušenosti s řízením dluhu a má k dispozici adekvátní splacení kapitál. Takže v této chvíli my nežádáme další kapitál, to všechno ukáže až budoucnost. Co se týká názvu fondu, to ještě bude předmětem jednání, ale určitě se dohodneme na názvu. Ale společně víme, že to nebude Evropský měnový fond, protože kompetence měnové eh, politiky jsou v kompetenci Evropské centrální banky, která sama chce, aby ten název byl nebyl tedy Evropský měnový fond. Souhlasím se zpravodají, kteří řekli, že je důležitá také kontrola ze strany Evropského parlamentu i národních parlamentů. Evropský parlament navr- společně navrhujeme, že by měl mít co říci také k pozici ředitele tohoto fondu a také tím, že dnes tento mechanismus je mimo rozpočet Evropské unie, tak zde není žádné absolutorium a žádná kontrola ze strany parlamentu, ale my chceme, aby v budoucnu Evro... i dv... Evropský účetní dvůr hrál svou roli a že to skutečně bude každoroční zdůvodněné absolutorium udělované Evropským parlamentem. Pokud jde o národní parlamenty, jejich úloha se postupně vyvíjí. Dnes je to mezivládní dohoda, takže mají silnější roli, protože národní parlamenty museli schválit poskytnutí takovéto pomoci, takže jejich úloha byla velmi silná v budoucnu, když to bude začleněné do našich smluv, tak už nebudou mít tak silnou úlohu a tento mechanismus by nás mohl i brzdit, jak například v mé zemi nás brzdil i kvůli tomu padla i vláda, protože se nedokázali dohodnout, zda podpoří nebo nepodpoří tento mechanismus. Ale v každém případě národní parlamenty chceme, aby byly zapojené tak, aby měly informace, aby se mohli ptát ředitele fondu, aby se ho, si ho mohli pozvat, diskutovat s ním a mít věci pod svou kontrolou. Pokud jde o symetrické a asymetrické šoky a proti čemu má tento fond bránit a k čemu pomáhat, tak ano, prioritně jsou to asymetrické šoky. Když se nějaká země dostane do problému kvůli globalizaci nebo jiným věcem, tak to je ten hlavní úkol řešit tyto problémy. Ale řekněme si otevřeně, že když tento fond nebo ten mechanismus vznikl, tak právě symetrický šok způsobil to, že pět členských států se dostalo do velkých problémů. Bylo to Španělsko, Portugalsko, Irsko, Řecko, Kypr měli problémy, ale způsobil to symetrický šok. To znamená, že symetrické šoky také mohou způsobit problémy možná v jednom, dvou, třech, čtyřech, pěti státech. A chceme, aby to bylo možno použít jak na symetrické, tak na asymetrické šoky z hlediska toho, že zde zazněl názor, že by tento fond měl řešit spíše věci ex post než tedy ex ante. Já se domnívám, že by měl řešit jedny i druhé a souhlasím se zelenými, kteří řekli, že někdy je důležité předejít nějaké tragédii, nějakému velkému problému, s tím, že analýzy ukáží, že je potřeba zasáhnout ještě předtím, než se projeví důsledky krize. A takovýto fond v tomto případě může poskytnout finanční prostředky té které zemi a jak si ta země potom splní své úkoly, tak ty finance splatí zpět. Tento mechanismus by měl podporovat stabilitu členů v případě, kdy, že se zhorší jejich přístup k tržnímu financování, anebo hrozí, že se jejich přístup k financování zhorší. Takže tím je možno, bude možno ještě zachránit značné finanční důsledky, pokud se věci odhadnou včas. Ještě bych jednou chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům a zítra budeme pokračovat v jednání. Na naší poslední schůzi jsme udělali velký krok kupředu a uděl- dosáhli jsme konsensus i v těch případech, kde jsme se obávali, že ho ne- nedosáhneme. Věřím, že zítra budeme pokračovat a že na konci našeho setkání se nám podaří dosáhnout konsensu tak, abychom mohli přijmout potřebné a důležité řešení. Děkuji, pane předsedo. Merci. Děkuji, pane Maňko. Takže zbývá nám několik minut na Catch the Eye. Paní Beres se hlásí. Ano, děkuji, pane předsedo. Tady v této věci víme, že rada je relativně zablokovaná, moc to tam rychle nepostupuje, takže je důležité, aby tento parlament dokázal vyslat signál prostřednictvím této zprávy. A o, tato zpráva by měla umožnit, jak si doplnit témata k úvaze pro radu to tedy v první řadě a ujistit se, že ta některá ta témata že, že budou zohledněna. Takže bych se chtěla dotknout těm, těch dvou, třech témat. Ta věc názvu, já se k tomu nebudu vracet, ale za uspokojením jsem zaznamenala, že otázka je otevřená. Naše frakce navrhla něco, co se nám zdá užitečné, že to, že to bude Fond evropské stability. Chápu, že je zde riziko, že se to bude směšovat s Evropským sociálním fondem, nicméně by to umožnilo změnit druh struktury tím, že by se přešlo od mechanismu k fondu vzhledem k tomu navrhovanému vývoji. Ale pokud eh, zůstane ten status quo, tak eh, asi bychom se s tím také uspokojili. Pokud by to tedy mělo uspokojit, uklidnit trhy, mě trhy by spíše uklidnilo, že měnová unie bude dokončena, že by se nemuselo, nemuseli řešit nějaké nouzové naléhavé situace pro zajištění udržitelného rozvoje ekonomik. Ale mm, dobře, mm, co se týká obav trhu nebo znepokojení, tak dobře vzhledem k tomu návrhu původnímu, který předložila komise, toto asi je vhodné. Co se týká otázky vztahu s tímto fondem nebo mechanismem a dohod nebo určitých tedy dohod, které mohou být uzavřeny mezi Evropským parlamentem a tím mechanismem pro stabilitu. Zde bych chtěla upozornit na jeden odstavec, který byl schválen v tom mezi ústavní komisí, mezi výborovou komisí a zdá se mi, že to ukazuje na něco, kde bychom mohli být v určitém rozporu. Jsme pro integraci toho evropského mechanismu stability do smluv, a ten cíl se nedá dosáhnout okamžitě, takže jsme v určité mezi situaci a obávám se, že pokud příliš budeme legitimovat jakožto autonomní instituci tento mechanismus, po určitém mechanism, eh, memorandum of understanding a tak dále, tak bychom posílili jeho autonomii, jeho nezávislost jako by instituce, což by nás vzdálilo od, té, od toho našeho původního cíle. To je odstavec 7 tedy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 poslední bod, o kterém se zmínil spoluspravodaj, tomu, ano, vyslat ten jasný signál ze strany tohoto parlamentu, tak ta obezřetnost musí být tedy bezpodmínečně ex ante. Takže to jsou hlavní body pro nás. Já nebudu se znovu vstupovat do té diskuse, kterou někteří otevřeli v rámci této výměny názoru o dodržování předběžných pravidel, kondicionality, o roli členských států ve strukturách sociálních reformách a tak dále. Víme, že všechno toto je téměř ideologická debata a jak si nepodaří se nám z ní vymotat a pokud se nám nepodaří dokončit měnovou a hospodářskou unii, a pokud chceme tedy euro dát na mezinárodní scéně tu roli, kterou eh, bych měli mít, tak jak připomněl ředitel Evropské centrální banky. Děkuji, paní Beres, opravdu tato zpráva jak si navazuje a podporuje zprávu Beres Boga. Máte nějaké další, chce se někdo další vyjádřit, žádá o slovo? Ne, nevidím nikoho, takže se obracím na komisi, aby nám sdělila tedy své názory k tomu. Děkuji, pane předsedo, že jste nám dal slovo. Já bych v první řadě chtěl poděkovat dvěma zpravodajům a také stínovým zpravodajům za práci, kterou doposud odvedli. Obecně my podporujeme to hlavní gro té zprávy. Samozřejmě víme, že o této zprávě se velice eh, živě debatuje nejenom ve členských státech, ale také v tomto parlamentu, což do jisté míry i vítáme. Nyní bych se chtěl vyjádřit ke třem bodům, které zaznívají ve vašem stanovisku. Jednak vítáme vaši výzvu k tomu, aby zde byla eh, lepší spolupráce nebo lépe, lépe zakomponováno ESM do Evropského právního rámce. Za druhé, mm, komise stejně jako parlament je nakloněna tomu, aby byla zvýšena demokratická odpovědnost ESM a za třetí, myslím si, že je vhodné, aby náležitě byly vymezeny úlohy ESM, um, ať už jde o ten mezivládní kontext, tak také zároveň posílení ostatních institucí v rámci evropského rámce. Děkuji. Merci. Ano, děkuji komisi. Takže nám ještě zbývá. Ano, ano, prosím. Pane předsedo, bylo by možné zeptat se něco, položit otázku komisi? Ano, ještě nám zbývá 14 minut, tak prosím, děkuji. Já mám jednoduchou otázku na komisi. Jak jste viděli z pozměňovacích návrhů předložených různými politickými skupinami, mnoho lidí v parlamentu si přeje, aby parlament měl silnější práva, pokud jde o jmenování, udělování absolutoria a tak dále. Proč se komise rozhodla nenavrhnout silnější eh, kontrolní práva pro Evropský parlament a jak to zapadá do té obecné dohady, kterou máme s Junckerovou komisí, zejména pokud jde o silnější demokratický dohled vykonávaný touto sněmovnou. Děkuji. Tak, prosím komise o stručnou odpověď. Děkuji za vaši otázku, pane Gigolde. Já bych trochu nesouhlasil s vaší pozicí v tom smyslu, že když se podíváte na to, co komise navrhuje eh, nebo navrhla v našem návrhu nařízení EMF, eh, e který pochází z prosince 2017, tak my tam rozhodně předpokládáme, dobře souhlasí, konzultativní úlohu Evropského parlamentu. A mm, je tam právo pokládat dotazy ESM, předpokládáme tam právo mít důvěrná slyšení, slyšení s vyloučením veřejnosti k některým věcem. Um, podle těch eh, liní načetnutých už jinými orgány, které se významně podílejí na finanční stabilitě. Takže my jsme určitě udělali eh, vše pro to, aby byla posílena úloha Evropského parlamentu. Samozřejmě můžeme se ještě podívat na to, zda tu úlohu nějak dále posílit, pokud to bude parlament požadovat. Merci. Donc... Děkuji. Takže teď počkáme ještě na nebo dáme slovo dvěma spoluspravodajům. Kdo chce začít? Pan Silva Pereira. Silva Pereira, pardonnez-moi. C'est vous qui, qui... Takže vy začnete a pan Maňka tedy pronese závěrečné slovo. Uh, ano, já budu velmi stručný. Já bych chtěl jenom říci, že tato naše výměna názorů potvrzuje, že je zde prostor pro politický kompromis uh, k této důležité věci. A za druhé, taková mm, trošičku ještě zásadnější věc, uh, abych navázal eh, na tu myšlenku, kterou tady řekl kolega z EKR, eh, je tady tato reforma evropského eh, mechanismu stability by měla být propojena s monitorováním souladu pravidel fiskální stability členských států. Také bych navázal na to, co řekla komise. Musíme eh, dávat pozor na to, abychom nevytvořili překrývání některých kompetencí mezi některými orgány. Eh, makroekonomický dozor je v kompetenci Evropské komise. Pokud je o projednávání návrhu rozpočtových plánů, tak tam se do toho zapojuje Evropská komise Eh, euro skupina a tak dále. Já si nemyslím, že bychom toho příliš získali tím, kdybychom eh, zapojili přidávali další hlas do celého tohoto procesu. On už je takový vytvořený protokol mezi Evropskou komisí a ESM, kde eh, se popisuje zapojení do eh, tohoto stávajícího procesu. Každopádně takto. Myslím, že bychom měli zabránit překrývání těch kompetencí stávajících orgánů. Takže není to ani tak otázka ex ante kondicionality, spíše eh, dozoru a souladu se stávajícími fiskálními pravidly. Jak říkám, je to nyní úloha Evropské komise, ale když nastane nějaká krize, když je potřeba finanční asistence, tak v takovém případě mnohem více eh, tady vstupuje do hry ta kondicionalita ex post. Děkuji. Děkuji panu Silvovi Pereirovi, ještě pan Vladimír Maňka. Děkuji, pan předseda, já budem stručný. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Když se podíváme eh, na název, názor, promiňte, účetního dvora, tak oni říkají, že to mezivládní řešení by mělo připadnout v úvahu jenom ve výjimečných a mimořádných případech. To znamená, ani oni nechtějí, aby to bylo to mezivládní uspořádání, aby toto bylo ukončeno. My víme, že tento mechanismus není financován přímo z rozpočtu Evropské unie. Jestliže to financování nadále budou dělat členské státy, tak v takovém případě se na ně nevztahují ustanovení o nařízení o rozpočtových pravidel, která se týkají odpovědnosti auditu a finančního výkaznictví. A právě proto pro tyto prvky i v přechodném období mě, měly být včleněny do ustavujícího aktu samotného orgánu, ještě předtím, než budou plně začleněny do práva EU. Děkuji. Merci, Děkuji, pane Maňko. Takže myslím si, že postupy by měly být co možno nejjednodušší role parlamentu, komise a euroskupiny jsou vlastně, by mělo být, aby byli takovými správci tohoto nástroje, aby nedocházelo k tomu překrývání, jak jsme o tom hovořili ráno. Pokud jde o financování, tak národní parlamenty by měly být přímo zapajen, zapojeny, protože když je bude potřeba přímo zaručovat ty eh, v to financování, Máme zde zákony národní pro národní finance, která to budou řídit a v evropský rozpočet. Co se týká o certifikaci účetnictví, nevím, jestli to má být účetní dvůr anebo nezávislí auditoři, kteří by měli kontrolovat, prověřovat pravdivost a správnost finanční, eh, finančních záležitostí předkládaných v rámci účetnictví. Takže, kolegové, myslím si, že tato společná schůze Econ Budget dovolila udělat určité povzbudivé konstatování. Stínoví zpravodajové se sejdou zítra 30. od 14.30 do 15 v sálu ESP 5.2. A potom Příští společná schůze budget.com se bude konat bez pochyby 7. února v Bruselu, ale tato schůze musí být ještě potvrzena. V následujících dnech tedy dostanete ještě potvrzení, ale už si prosím zaznamenejte to datum 7. února je to tedy pravděpodobná, ne datum 7. února pro naši společnou schůzi. Máte ještě něco do různého? Nevidím nikoho, takže děkuji za vaši účast a končím společnou schůzi.